Adam Koregen zůstává nezměněno. A teď jsme u dalšího bodu a to je zpráva pana Galtieriho a pana Saskovského o změně složení eh, Evropského parlamentu po volbách v roce 2014. A jako první má slovo pan Třaskovský. Dámy a pánové, toto opravdu nebyla snadná zpráva zejména pro ty, kteří jsou z malých a středních členských zemí, kterých se osobně dotknou návrhy, které zde předkládáme. Toto je jedna z mála příležitostí, kde Evropský parlament má právo vlastní iniciativy a myslím, že eh, tuto zodpovědnost nesmíme nechávat stranou. Proto my jsme se rozhodli pro pragmatické řešení. Eh, jaké by byly jiné možnosti eh, zvětšit parlament a já myslím, že to by byl špatný signál současné krizi. To eh, skutečně jediné, co by došlo na veřejnost, bylo, že chceme, aby nás bylo více a to by opravdu nebylo dobré. Další možnost byla radikální změna celkého systému. Jestliže chceme mít hladké postupné rozdělení křesel od malých k největším, Eh, s tím, že by každý poslanec měl eh, reprezentovat přibližně stejný počet občanů, tak eh, to by bylo radikální řešení, kde by došlo k velkým, k velkým přesunům křesel. Ale přijal, aby to rada, přijal by to tento parlament. My jsme se tedy rozhodli, že žádný stát by neměl přijít o více než jedno místo a žádná nikdo by neměl získat to byl princip. Naše instituce eh, je otázkou rovnováhy mezi Evropským parlamentem a Rady. Já si myslím, že radikální řešení je možné přijímat pouze v souvislosti s eh, radikálními reformami. A to by bylo, to by se dotklo rady a o tom ovšem dnes není řeč. Nicméně k tomuto problému se budeme muset vrátit k budoucnosti, kdy snad budeme mít systém, který eh, bude znamenat větší změny. Náš systém je systémem sestupné poměrnosti. Eh, nicméně otázka je vždy, nakolik sestupná a nakolik poměrná má tato sestupná poměrnost být. Eh, znamená to, že systém je takový, že čím větší stát, tím relativně méně má eh, křesel a my jsme se pokusili to poněkud napravit. A mm, rozhodli jsme se postupovat systémem eh, Severin Lamassur, eh, což je systém, který možná není nejlepší, ale rozhodně byl takto odhlasován parlamentem. Takže jde nám o poměrné zastoupení a o reflexi demografie. V našem systému jsou stále malé a střední eh, státy nadměrně eh, zastoupeny. Eh, když to porovnáme se skutečně proporcionální zastoupení v radě. Já tedy chápu, proč někteří podávali posměvací návrhy. My jako zpravodaje zpravodajové nemůžeme podpořit pozměňovací návrhy, které spochybňují hlavní principy, na kterých je tato reforma založena. Takže my zde musíme respektovat hlasování v ústavním výboru. Abychom byli efektivní a aby toto prošlo v radě, musí být tato reforma podpořena výraznou většinou v parlamentu. A ačkoliv to pro některé z vás nebude snadné, já vás žádám, abyste tento kompromis podpořili. Ne protože je to snad nejlepší kompromis ideálního světa, ale prostě proto, že v krátkodobém horizontu nemáme žádné jiné řešení. Já vám tedy děkuji za podporu a doufám, že se nám podaří alespoň zatím toto nějak vyřešit. Ano, děkuji a nyní pan Galtieri. Děkuji, pane předsedo. Kolega Čarskovský již zcela správně uvedl, jaký cíl sledujeme. Nacházíme se tváří v tvář velice těžkému úkolu, protože eh, musíme dořešit vše, dořešit přístup Chorvatska pak eh, máme eh, tu eh, mimořádnou výjimku, která navýšila dočasně počet poslanců. Toto vše musíme nějak skloubit. Ve smlouvě máme zásadu se stupné proporcionality i té musíme dostat. Návrh je jasný. Máme tady dva stupně tři základní principy, které jsou už obsaženy ve zprávě Lamasu Severin, jak bude odhlasovány. Jde to počet kresel, dále zásada, že čím větší je země, tím větší počet poslanců, obyvatel poslanec zastupuje. A pak eh, máme třetí zásahu, a to jsou ty Prahy. Nesmím, žádná země nemá mít méně než šest poslanců a žádná více než 96. A pak jde o to rozdělení jednotlivých křesel. Dále. Druhá fáze. Tam jde o politické vyrovnání. Rafael to již říkal. Jde tam o dvojí zásadu. Nikdo nesmí získat či ztratit více než jedno křeslo. Toto je výsledek který já ze své strany bych politicky mohl podpořit. Je to vyvážené a ukazuje se to také eh, ve velkém konsenzu, který panoval na výboru pro ústavní záležitosti s ohledem na tento návrh a proto doufáme, že podobný konsenzus se ukáže zítra při hlasování na plénu. Neznamená to, že je to návrh, který by byl perfektní, ale mohli bychom ho popsat tak, že to je návrh, který je nejméně nedostatečnou odpovědí na otázky, které existují. Například to, že Švédsko eh, se tedy mělo vzdát jednoho křesla, Rakousko rovněž je to velice ožehavá záležitost ale rozhodně v roce 2014 eh, bude moci být zvolen za dvě země jeden poslanec navíc než v roce 2009. Já sám jsem pro původní verzi návrhu, ale chci říci, že nezávisle na to, jak naše sněmovna v této věci rozhodne, jde především o koherentnost. Jde o to, abychom postupovali koherentně a jednoznačně. Bylo by vhodné, aby Evropská rada přejala to, na čem se dohodne parlament a nezaváděla tam další změny. Neměli bychom mít konsenzus pro jiná řešení než pro to, které bude přijato zde v naší sněmově. Zároveň chci zúrovnit, jak důležitý je další element, který máme ve zprávě. Totiž, že parlament předloží mechanismus pro rozdělení kresel. Dále zde máme otázku revizi smluv a otázku zavedení přeshraničního promiňte, přes národního, tedy přeshraničního volebního seznamu. Tyto věci by se měly přetavit do konstitucionální legislativy pro Evropu. My doufáme, že to, co předkládáme, může mít příspěvkem, který přispěje tedy k tomuto cíli a doufám, že všichni poslanci naši zprávu podpoří. Pan Kasíny. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych nejdříve poděkat obou, oběma zpravodajům, kteří měli velice obtížnou práci. Chtěl bych tady říct několik obecných poznámek. Nacházíme se na cestě, kde Evropa sleduje tři cíle. Nejprve respektování demokratické zásady, vytvoření stále spojenější unie a přijímání nových států, ale není to tak snadné. Zejména demokratická zásada vyžaduje, aby, bylo identit, aby byla identická rozhodovací rovnováha, aby každý poslanec zastupoval stejný počet poslanců, ale to by vešlo k tomu, došlo k tomu, že větší státy by měly příliš větší, by větší roli. A proto se v Lisabonské smlouvě hovoří o sestupné poměrnosti a bylo to tedy tak interpretováno, že obyvatelstvo jedné země se musí dát do určitého pořadí a žádné zastoupení státu nesmí být vyšší než zastoupení státu, který je vyšší než ten první. Jedná se o to, abychom také přinesli oběti, ty musí být co nejmenší. A výbor AFKO velice dlouho pracoval na matematickém vzorečku, eh, protože máme před dveřmi nový vstup. Nenalezli jsme žádný automatický vzorek. Jedná se o to eh, přispět k evropskému budování a musíme dále zvažovat, jak to bude vypadat vypadat v budoucnosti. Stejně uděláme jistě krok dopředu a doufejme, že se nedostaneme do patové situace a že i později budeme schopni eventuálně reformou smlouvy toto téma pozměnit. Z tohoto důvodu se Domnívám, že pozměňovací návrhy by se měly odmítnout. Některé by šly sice podpořit, ale celý text by měl být podpořen tak, jak byl vytvořen. Děkuji v rámci SAD. Děkuji zpravodajům za jejich návrh. Rok před evropskými volbami to byla vlastně jediná možnost, jak zítra získat většinu v plénu. Složení parlamentu potřebuje reformu, to se obecně uznává. Základní struktura pochází ještě z doby, kdy parlament měl pouze poradní funkci. Eh, byl rozdělen do čtyř kategorií velké země, méně velké země, a menší země a ty nejmenší země. Ovšem dnes máme tady jinou legitimitu pro tyto země a potřebujeme také nové formulky, nové vzorečky pro zastoupení občanů a občanek v naší sněmovně. Tento návrh vychází z velice praktického přístupu. Nikdo nic nevyhraje a nikdo nic neprohraje než jednoho poslance. Myslím si, že to bylo rozumné proto, abychom umožnili přistoupení kolegů z Chorvatska. Ehm, obecně panuje spokojenost až na to, jestli tedy Švédsku a Rakousku bude třeba od toho postoupit jedno křeslo, to se ukáže zítra. My si slibujeme, že po evropských volbách okamžitě se parlament musí tímto tématem zaobírat, potřebujeme prostě takovou trvalou formulku, trvalý vzoreček a potřebujeme abychom mohli stát na obou pilířích legislativy. Ale v současné době je to prostě nouzové řešení, není to žádné trvalé řešení, ale chtěl jsem poblahopřát zpravodajům za tento pragmatický návrh. Pan Dav. Pane předsedo, v minulosti eh, se obchodovalo mezi členskými zeměmi o křesla v parlamentu eh, celkem neférovým způsobem. A obvykle to nastávalo eh, v posledních okamžicích na samitech. Díky Lisabonu parlament eh, nyní tu těžkou práci odvádí sám. Spravodajové se snažili být pragmatičtí, ovšem samozřejmě pragmatičnost neznamená dokonalost. Eh, výbor upravil upravil případ Švédska eh, v tom smyslu, že Eh, se omezuje počet výskytů narušení principu sestupné poměrnosti. Zkušenost je taková, že je dobré snažit se najít matematický vzorec, který by před volbami mohl být uplatněn transparentním způsobem. A já si myslím, že Takovýto vzorec by měl být co nejblíže kembridžskému kompromisu, který vzešel z Afka před dvěma lety. Zpráva zcela jasně dává tuto otázku na program. A to, je, to také souvisí s nadcházející důležitou otázkou nadnárodních kandidátek. Já jsem také přesvědčen, že je třeba rozdělení křesel eh, řešit také v souvislosti s váženým hlasováním v radě, tak abychom měli systém, který bude skutečně dlouhodobý, trvalý a hodný dlouhodobě demokratické parlamentní Evropy. Děkuji vám. Eh, vaše poznámky vyvolávají otázky vlevo i vpravo. Takže nejdříve pan Lighthreed a poté paní Ford. Děkuji, pane předsedo, pane Dafe. Já teď musím něco říct. Já vám nevěřím. Nevěřím tomu, co, co říkáte. Vy tady hovoříte o principech, s jimiž zdůvodňujete, že Rakousko přišlo o jedno křeslo. Ale víte, co si myslím já? E, to je partajní uvažování. Není náhodou, že mezi liberály jsou čtyři Švédové, zatímco žádný Rakušan. Já si myslím, že to je e, vaše motivace. Vy mě samozřejmě můžete říkat, že je to úplně jinak, ale já vám otevřeně říkám, že vám nevěřím a myslím si, že ani nenajdete eh, dobré zdůvodnění, eh, poněvadž eh, ani zpravodajové s tím příliš nesouhlasí. Já rozhodně, pardon, já jenom Musím říct, že paní Wertmann se nedávno eh, dostala, eh, tedy vstoupila do liberální skupiny, takže to, co jste říkal, není pravda. Eh, paní Ford nyní? Pane Defe, já jsem matematička a mám ráda matematické odpovědi. Mohl byste mě vysvětlit, proč podle vašeho návrhu Velká Británie má méně, méně poslanců na počet obyvatel než Německo? tak za prvé já eh, naprosto odmítám a opravdu se mi nelíbí obvinování eh, ze stranickosti. My se snažíme být eh, v našem přístupu co nejústavnější, jak to jen pragmatismus připouští. A to samozřejmě není čistý přístup ani matematický přístup. A já doufám, že v budoucnu se nám toho podaří dosáhnout. Ale pokud to mohu ještě vysvětlit, eh, diferenciace podle eh, obyvatelstva, podle počtu obyvatel mezi Švédskem a Maďarskem je 475 eh, tisíc lidí. A my se nedomníváme, že by tento malý rozdíl v počtu obyvatel eh, měl být vyjádřen rozdílem dvou křesel. Rozlišení mezi Rakouskem a Švédskem je jeden milion lidí. A tady myslím, že eh, je vhodnější, aby zde byl tento rozdíl. Já nejsem zodpovědný za růst populace ve Švédsku, v Rakousku či jinde. Já jenom žádám, abyste se seznámili s čísly. A pokud se týče britské pozice, jak víte, pragmaticky eh, v současné době nenavrhujeme ani nárůst ani pokles počtu našich poslanců. Ale pokud bychom se dohodli na matematickém vzorci, pak Francie a Británie a Španělsko by získali více evropských poslanců. Děkuji vám. Ano, e, nyní e, pan Hefner. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, přesně tato diskuze, totiž ty výčitky členovi našemu výboru, že z osobních důvodů, z nacionalistických motivů jednal já chci říct, že toto bylo rozhodnutí, které přijal výbor jednomyslně a ukazuje to, jak nutné je abychom změnili náš postup v této otázce, abychom přestali s tím rozdělení křesel v Evropském parlamentu provozovat znovu po každém vstupu další nové členské země, znovu od začátku, jak si volně, abych tak řekl. Potřebujeme jasnou, přesnou, trvalé, udržitelnou formuli, matematický vzorec, podle kterého budeme přerozdělovat křesla. Samozřejmě v tom musí sehrávat faktor velk, velikost členského státu a počet obyvatelstva. My jsme za to bojovali na výboru, předložili jsme odpovědající pozměňovací návrh, byl to kompromis nakonec a e, byl podpořen celým výborem. Pokud to takto projde, tak nyní je to naposledy, kdy se snažíme nějakým způsobem zvládnout ten úkol tím, že tady přesouváme křesla mezi zeměmi, ale na tomto místě bych chtěl ještě poděkovat Rafelovi a Robertovi, kteří odvedli podle mého názoru výtečnou práci, ale není možné, aby tady v parlamentu či na radě šlo o to, abychom se neustále hádali o to, která země kolik křesel dostane. V demokracii jsou pravidla to nejzásadnější a za nejdůležitě pravidlo zastupitelské demokracie musí být to, jakým způsobem se tady budou přerozdělovat křesla, jakým způsobem se bude přepočítávat počet obyvatel a vyústí to v počet křesel je důležité, aby občané byli legitimně zastoupeni a proto je důležité, aby toto nyní bylo skutečně naposledy, abychom příště měli čistý matematický vzorec, který společně v rámci konventu vytvoříme. Společně bude to degresivní, proporcionální a spravedlivé. Děkuji za debatu a těším se na zítřejší hlasování. Děkuji. Lotar pozvedl modrou kartu, pane Hefrene. Prosím, pan Lotar. Pane Hefnere, vy jste použil termín jednomyslnost ve výboru. E, znamená to, že jednomyslnost, e, ve výboru znamená to, že e, to, jak bylo hlasováno, je skutečně moudré a nejlepší? Vážený pane kolego, to je zajímavá otázka. Skutečně došlo k tomu, že v hlasování eh, zasněly různé návrhy a v tom hrály svou roli také národní zájmy. A v jednom případě jsme hlasovali velice těsně, 11 k 10. Ale eh, celkový výsledek skutečně podpořili všichni a já chci jasně říci, že přesně tak si představuji jako demokracii a to by si také přál eh, od jiných i během hlasování třeba dnes. V parlamentu se můžeme hádat o mnohé otázky, protože každý má své zájmy, ale máme společný úkol. Tam, kde jde o vlastní parlament a o volební pravidla, tak tam se musíme shodnout abychom mohli skutečně eh, hovořit civilizovaně a nepřerušovaně, abychom tedy fungovali demokratickým způsobem. Tak to byl ve výboru a tak je to i na plénu. Děkuji. Děkuji, pan Agnew. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je reakcí na potřebu zmenšit Evropský parlament, který naroste na 766 poslanců po vstupu eh, Chorvatska v červenci. Pravodaj hovořil, že eh, v tomto smyslu, že žádná země by měla vzhledem také k tomu, jak je, jak je hlasování v radě, že by žádná země neměla přijít o více než jedno křeslo a žádný stát by neměl získat. Není to ideální, ale je to to nejpraktičtější, co můžeme zvolit, vzhledem k tomu také, že příští, volby příštím roce už blízko. Myslím si, že je také dobře, když bude větší soulad mezi Eh, počtem poslanců a počtem lidí, které zastupují. Toto se musí řešit a eh, možná, že eh, někteří členové tohoto parlamentu nejsou zcela srozuměni s tímto, ale tak to se bude. Pan Agnew? Ačkoliv Velká Británie zdá se nebude ohrožena počtem poslanců, je třeba odsoudit tento návrh existují i lepší příklady toho, a není jich mnoho, eh, jak nedemokratická je Evropská unie. Eh, de facto jde o downgrade eh, středních států a de facto jsou to jiné země, které rozhodují o tom, kolik tyto země ztratí. Podobně každý člen Evropské rady také se nemusí demokraticky zodpovídat. Nedemokratický to je velmi laskavý pojem, jak to můžeme označit. A dále se zde diktují další věci, například to, jak mají vypadat politické vysílání v médiích a tak dále. Není to demokratická instituce, jsme ve volené diktatuře. Pan Fox eh, zvedl modrou kartu. Eh, pane Agniu, eh, přijmete tuto otázku? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že pan Agnew hovořil o mnoha nedostatcích. Mohl by říci nám, kolik pozměňovacích návrhů podal, aby zlepšil tuto zprávu? Ehm, já na tom výboru zasedám proto, abych zjistil, co se tam děje a, ehm, a reportoval o tom Britům, protože britští občané mnozí nerozumějí o tom, co se tady děje. Ano, děkuji. Ehm, tak ještě paní Ford. Eh, pane Egni, vy jste skutečně mohl eh, jednat, eh, když se tato zpráva sepisovala. Byl jste na nějakém takovém jednání? Já jsem byl na velké většině těchto zasedání a já hovořím na každém zasedání, téměř na každém zasedání, kde jsem. A já jsem skutečně překvapen, že tam byla jednomyslnost ve výboru a Eh, pokud já tam jdu, tak většinou hlasuju proti, ale samozřejmě byl jsem tedy nahrazen, ale nemám to, jak dokázat. Pan Schulz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já budu souhlasit s novým eh, návrhem rozdělení křesel v Evropském parlamentu, což ale neudělají jistě všichni moji kolegové. Ve třech bodech mám však kritiku. Za prvé, není pro mě přijatelné, že se parlamentu nepodařilo dlouhodobě se zaobírat s volbami do Evropského parlamentu a domluvit odpovídající kladení výhýbek. Eh, takové ty malichernosti, zavádění špič, kandidátů špičkových, sjednocení eh, termínu voleb a eh, přizpůsobení rozdělení křesel jistě není žádným dobrým politickým poselstvím. Naší povinností by bylo postavit volby do kontextu rostoucí skepse vůči evropskému projektu a unavenosti občanů z politiky. Také se ukázal tady politický problém. Všichni konali tak, že se vlastně nikdo za to nemusel doma konat a také dělali, jako by se nic nezměnilo. To znamená, že vlastně jakoby občané nic nemuseli rozpoznat. Potřebujeme jasná, transparentní pravidla, jak budeme příště nakládat s nastávajícími změnami, protože když poběží vyjednávání s dalšími kandidáty, budou také další změny. Za třetí, rozdělení sedadel eh, z pohledu EU eh, e jistě může být eh, provedeno. Doufám, že i Eh, rovnováha moci eh, bude tím moci být ustanovena a to posílí také roli výboru regionu, s kterým bychom měli více spolupracovat, protože tam sedí zástupci prostoru, kde se přímo občané a občanky podílejí na vytváření jejich životního prostředí. Slečno Sinclairová, eh, chcete se na něco zeptat? Ano, děkuji. Já tady mám jednu otázku. Kolega hovořil o potenciálních národních zájmech. Eh, my také eh, může, jsme si vyslechli eh, obvinění z různých politických zájmů. Já nevím, je politikové, politikové rozhodují o tom, jak politikové mají být voleni, ale nemohli by to třeba mít na starosti administrativa, jak je to třeba eh, také ve Velké Británii, poněvadž administrativy tady máme hodně. Souhlasím s tím, že političky a politikové musí rozhodovat samostatně. Otázkou je, do jaké míry vezmeme otázku a záležitosti občanů vážně a to samozřejmě v naší budoucí práci musíme provozovat ještě daleko intenzivněji. Mr. Schöpflin. Ja, Pan Schöpflin. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. A já chci poblahopřát zpravodajům, kteří odvedli skvělou práci. Na první pohled je přerozdělení mandátu samozřejmě problematické a samozřejmě je to eh, automatický důsledek eh, rozšíření, eh, poněvadž i nová členská země musí být řádně zastoupena. Ten proces ovšem není zas tak jednoduchý a hladký, protože můžeme se řídit technickým nebo technokratickým vzorcem. Skutečnost je taková, že z takto politické záležitosti nelze vyloučit politiku. Takže ti, kteří musí přijmout eh, ztráty, eh, tak eh, je chtějí minimalizovat samozřejmě. Otázka je, jak vůbec rozdělovat křesla. Ten princip sestupné poměrnosti má zajistit to, že malé a střední podniky, malé a střední státy nebudou znevýhodňovány. A velkým zemím je třeba říci, že integrace v Evropě není jejich monopol. Jestliže my máme vytvořit eh, skutečně spravedlivé, spravedlivou demokratickou instituci, je třeba postupovat obezřetně. Máme v Evropě historické příklady toho, kdy velké státy ty menší považovaly za své satelity. A to znamená, že potřebujeme pravidla také při rozdělování mandátu. A logika je, že žádná země by neměla ztratit eh, více než jeden mandát a že je třeba respektovat sestupnou poměrnost. Eh, ten, kdo chce eh, spochybňovat tyto principy, puští se na velmi horkou půdu. Děkuji, pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Já se bávám, že se přidám k těm, kteří vítají tuto zprávu a kteří budou gratulovat zpravodaji za vynikající práci. Je to řešení velmi pragmatické, praktické a umožní nám eh, vyřešit eh, eh, složení parlamentu v příštích volbách. Nicméně, jak bylo řečeno, je to krátkodobé řešení a již v roce 2015 budeme muset začít pracovat na novém řešení, které bude univerzálně platné bez dalšího vyjednávání, eh, bez ubírání či přidávání tam či onde. A jak říkali eh, někteří přede mnou, je třeba, abychom zde měli vzorec založený na sestupné poměrnosti. Samozřejmě, že to nebude jednoduché, ale já doufám, že ústavní výbor na tom začne pracovat hned od začátku příštího mandátu eh, tak, abychom pragmatickou řešení, pragmatické řešení měli dříve než na poslední chvíli rok před volbami. Jak řekl pan Agnew, eh, doporučení je, že volby se měly odehrávat 22. Eh, až 24 května 2014. A já si myslím, že to je v pořádku, že to není v žádném rozporu s britskými svátky a podobně. Děkuji, paní Vertman. Děkuji, pane předsedo. Než zahájili svou práci naše zpravodajové, tak bylo vlastně přerozdělování křesel velice jasně. Máme článek 14.2 smlouvy o fungování Evropské unie, kde máme zakotven princip degresivní proporcionality, ale dobře víme, že se musí respektovat ty tři známé zásady. Podle zpravodajů toto ovšem nejsou matematická kritéria, kolegové, tak se naučte matematiku nebo si to zopakujte. Vy si myslíte, že musíte zavádět pragmatická řešení. To jsou ale uměle vytvářená řešení, která podstatě posrádají jakékoliv základy a jdou na úkor členské země, které, která má velice proevropský postoj a tím je potrestána, když ztratí jedno křeslo. Kolegové, prosím, eh, jdeme tou cestou, že nebudeme tady své volně měnit stávající smlouvy a prosím, eh, přistupeme k tomu tak, že provedeme závažnou práci a já doufám v tomto smyslu, že zítra budeme hlasovat správně. Děkuji. Děkuji, pan Cíle. V současné době se nebavíme o matematice ani o počtech křesel v Evropském parlamentu. Eh, mně jde o to, že zde máme základní principy a za krásnými slovy o solidaritě a soudržnosti často skrýváme různé národní zájmy. Členské země, eh, které během krize eh, ztratili až desetinu obyvatel, tak to eh, také znamená, že ztrácí svoji reprezentativní sílu. A v Evropské unii existují jiné diskriminační podmínky, třeba v přímých platbách a také eh, v interním nařízení parlamentu. Současné s tím některé členské země eh, neustále eh, se snaží obhajovat každé křeslo, například na Mezinárodním měnovém fondu. Čili pokud eh, chceme debatovat o budoucnosti, musíme být velmi opatrní. Děkuji. Pan Melce. Děkuji, pane předsedo. Chybějící přímá proporcionalita neboli poměrnost možná odpovídá specifickému charakteru a má sloužit k tomu, aby malí členové nebyli tak marginalizovaní. Ale přímá poměrnost při rozdělení mandátu je pouze povrchově dána a právě to znamená vlastně zkrácení mé země o jednoho poslance je více logickým ale při nejnovějších vyjednáváních finančních eh, mezi Rakouskem a Jurou, z hlediska obrovských sum částek, které prostě teď čou také do Evropy z Rakouska, tak mezi obyvateli našeho státu vzniká dojem, že prostě Evropě se musí dávat stále více peněz, ale Evropa dává Rakousku stále méně. To znamená, v Rakousku se bude rozhodovat a bude-li to tak i se sankcemi. To přece už jsme zažili jednou. Eh, a počet rakouských občanů, eh, rakouských poslanců zkrátit na 18, to považuji skutečně za něco, co posílí skepsy v mé zemi. Je to velice nebezpečný signál a proto všechny varuji, protože naše země koná velice mnoho pro evropskou integraci. Děkuji vám. Karas. Děkuji, pan Karas. Pane předsedo, dámy a pánové, diskuse nám ukazuje jednu věc. Potřebujeme novou, nový trvalý matematický vzorec pro rozdělování křesel po eh, vstupu nových zemí do Evropské unie. Potřebujeme transparentní systém, pro to, jak vypočítáme rozdělení křesel v parlamentu, tak aby nedocházelo k tomu, že v rámci dalšího rozšiřování EU tady od samého počátku dojde k tomu procesu, kdy se tady hádáme o jednotlivá křesla. Neboť to, co činíme, tady jeden hlas na jednom výboru rozhoduje o to, m, zda jedna země dostane o jedno křeslo více či méně. A to je opravdu handrkování a to jsou tahanice a O co vlastně jde? O nové přerozdělení křesel eh, pro každou členskou zemi, které vyvolal eh, vstup Chorvatska do Evropské unie. Chorvatsko dostane odpovídající počet eh, křesel a dále je zde to nové zastropení mandátů na 750 poslanců. Dále 12 zemí ztrácí zemi. Tady byla politická vůle, aby žádná země nestratila více než jedno křeslo. Byla to tedy politická vůle. Pokud bychom se dívali na statistiky, tak by osm zemí ztratilo více než jedno křeslo a čtyři země by ještě další křesla získaly. Tento například, kdyby se uplatnila tato metoda, tak by Rakousko žádné křeslo nestratilo. Všichni tady chválí zpravodaj, já je chválím rovněž, ale proč prostě potom ne odhlasujeme tu zprávu v té podobě, jak ji předložili zpravodajové. Zpráva zpravodaje byla na výboru pozměněna jedním hlasem. Bylo to v jednom jediném případě, rozhodl jeden jediný hlas. My jsme proto, abychom zprávu podpořili tak, jak byla v původní podobě a v budoucnosti, abychom skutečně měli trvalý matematický vzorec. Děkuji panu Krasovi. Pan Duff vám chce položit otázku. Pane Karasi, já si vás velmi vážím, ale musím se pokusit vysvětlit to, proč jsme upravili návrh zpravodaje. Je to proto, že porušoval princip sestupné poměrnosti. Jak už jsem řekl, eh, nemůžeme být matematicky čistí. A není možné, aby eh, jsme dodrželi tento princip úplně do detailu. Nicméně soudní dvůr od nás očekával, že se pokusíme minimalizovat případy nesouladu s právem a toho se nám podařilo dosáhnout během hlasování ve výboru. Děkuji. Nyní pan Hockmark má eh, na vás otázku. Děkuji. to eh, jednoduchá otázka z mé strany mému dobrému příteli Otmaru Karasovi. Na výboru jsme se shodli na zásadě, že všechny země budou mít své zástupce v Evropském parlamentu a bude to záviset na počtu obyvatel té, které členské země. Nyní chce Rakousko, aby toto pravidlo pro Rakousko neplatilo. Toto pravidlo platí pro Nizozemsko, pro Rumunsko, pro Francii, pro veškeré ostatní členské země Evropské unie. Ale Rakousko podle toho, co jste říkal, si přeje, aby toto pravidlo pro Rakousko neplatilo. A proto se jasně ptám, je to jednoduchá otázka. Proč bychom tady měli dělat rozdíly Proč, když tady máme rozdíl počtu obyvatel 1 milion, proč by se toto nemělo odrazit v počtu mandátů? Rakousko má o milion méně obyvatel a přesto by mělo mít stejný počet křesel jako Švédsko. Mohl byste mi to vysvětlit? Každá... Připomínám, že otázka i odpověď mají vždy 30 vteřin. Milí kolegové, pokud jste naslouchali mým slovům správně, já jsem na nikoho neutočil. Já jsem se pouze vyslovil pro trvalé řešení, pro trvalý matematický vzorec. A otázka, kterou jste mi položili, tu musíte položit oběma zpravodajům, kteří v rámci každého způsobu výpočtu dospěli k jinému rozdělení křesel, než je to, o kterém budeme zítra hlasovat. A i tam, kde například eh, ten člen dostane více či méně, při uplatnění veškerých těch různých metod by Rakousko dostalo stejný počet. Nejde tedy o to, já jsem neřekla nic víc ani nic méně než to, že jsem pro původní verzi zprávy zpravodajů. Na nikoho jsme neutočili. To, eh, co se nyní odhrává mezi námi, je v podstatě známkou toho, že potřebujeme trvalé řešení, trvalou úpravu. A já e, říkám, že Švédsko mělo vždy o mandát více než Rakousko, a to proto, protože je tady různý počet obyvatel. V rámci nového rozdělení to bylo navrhnuto jinak, ale ne proto, že bychom my to požadovali, ale proto, že zpravodajové k tomu takto dospěli, odůvodnili to a my pouze sledujeme jejich linii. Eh, já myslím, že musíme eh, pokročit dále, poněvadž jsme strávili tímto bodem hodně času. Drazí kolegové, eh, já se domnívám, že kompromis, na kterém jsem se dohodli, pro volby 2016-2015 není přijatelný, protože Tady se narušuje poměrná pasivita reprezentativní reprezentativnosti, protože navržený text je paradoxní a navrhuje, aby budoucní rozhodnutí Eh, bylo flexibilní podle počtu obyvatel, to znamená, eh, že to nebude v souladu s dalším demografickým růstem a v objektivním trvalý, trvalým eh, způsobem tady neodráží skutečnost. Kromě toho prostě tady nebylo dosaženo kompromisu a e, rozhodně nebude mít e, jedno myslnost, alespoň v naší skupině. Um, okay. Mr. Rangel, yes, please. Uh, you have a question for Mrs. Guillaume. Uh, je tady ještě uh, otázka od paní Kion pana Rangel, 30 vteřin. Paní kolegyně, já se vás musím zeptat. Myslíte si, že můžete změnit celé rozdělení mandátů v Evropském parlamentu ani bez změny v radě, protože my tady máme rovnováhu mezi institucemi. A to, co chcete vy, je narušení eh, této rovnováhy mezi radou a parlamentem. Pokud přijmete v radě eh, pravidlo eh, jeden hlas, jeden stát, tak v tom případě tady budeme muset mít přísnou proporcionalitu. Ale nemůžete mít demografii v radě i v parlamentu. Prostě máme tady ještě mezi tím státy. Drahý kolego, já jsem chtěla trvat na dvě věcích. Za prvé na té reprezentaci a za druhé trvat na skutečnosti, že jsme v určitém spoždění to v tom, co předvídáme do budoucna a co chceme dělat teď reflexe, kterou děláme za těchto podmínek, mi přijde nepříměrná. Děkuji, paní Time. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegyně, eh, očekávaný přístup takzka 4,5 milionu občanů Chorvatska v roce 2014 a různý demografický vývoj ve členských státech znamenají, že je nezbytné nově spočítat jejich zastoupení členských států poslanci v Evropském parlamentu. E, má zůstat 751 poslanců. Velké členské státy již jsou podreprezentovány, přičemž jsou takové země jako Francie, Velká Británie, Španělsko. Těch se to týká ještě více než mé mateřské země Německa. Občané malých zemí jsou nadreprezentovaní, i když po smlouvě měli nárok na více než šest poslanců. To znamená, bylo nutné, že se to musí dotknout středně velkých zemí a my jsme se domluvili na to, že ty mají ztratit maximálně jednoho poslance, protože jinak by byli mývali, museli ztratit více poslanců a bývali by počítali, zřejmě s radou počítáme jednomyslnost v radě a abychom mohli ještě jednou souhlasit s tímto rozhodnutím, čili toto bylo jedině možné řešení. Děkuji vám. Děkuji, pan Hockmark. Děkuji. Na výboru pro ústavní záležitosti jsme se dohodli na tom, tam panovala schoda na jedné zásadě a to, že křesla jsou rozdělována podle počtu obyvatel, ale čím menší je ta země je, tím více křesel na obyvatele získá. Já jsem tady se ptal kolegů, položili jsem otázku a chtěl jsem, aby mi vysvětlili, jaký jak je tedy možné, že rozdíl 1 eh, milion obyvatel nepovede k rozdílu v počtu křesel. Eh, pane předsedo, já bych chtěl zdůraznit, že na tuto otázku mi nikdo neodpověděl. Jediná odpověď, kterou jsem slyšel, je to, že od samého počátku se postupovalo špatně, takže výsledek je rovněž špatný. Že tedy ten špatný začátek vedl k tomu, že tady máme špatný výsledek na konci celého procesu. Já si myslím, že všichni se snažíme eh, postupovat správně, takže pokud došlo k chybě, tak je třeba ji opravit. Výbor pro ústavní záležitosti k té věci přistoupil správně. A nyní zde několik poslanců z Rakouska se snaží zvolit nesprávný přístup. Proč by měli rakouští občané být zastoupeni více poslanci v Evropském parlamentu než občané jiných zemí. Proč by se mělo Rakousko odklonit od té zásady, na které jsme se dohli na výboru? Pane předsedo, já jsem na tuto otázku neobdržel odpověď, i když je velice jednoduchá. Eh, důvodem toho je pravděpodobně to, že ten návrh, na který jsme se dohodli na výboru, by pravděpodobně neprošel, kdybychom souhlasili s tím pozměňovacím návrhem. To ale nemůže být pravidlo pro rozhodující činitele zde či někde jinde. E, pokud dojde k chybě, přeci nemůžeme ji neustále vléci sebou dále a dále, třeba ji opravit. Děkuji, pan Moreira. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, Výbor pro ústavní záležitosti jasně rozhodla, rozhodla se, že tedy navrze něco rozumného, tak abychom našli odpovídající křesla pro chorvatské poslance a zminizovali dopad na s aktuálním územním zastoupení parlamentu. Chci říci, že uznávám, že to řešení je vyvážené, které se zakládá na objektivních kritériích ale vidím, že některé členské státy prostě museli se vzdát eh, svých křesel, aby se zaplnili odpovědějící místa. Výbor Libe pro ústavní záležitosti rozhodl také, že využijete příležitosti pro to, aby globálně přepracoval ten eh, princip eh, územního zastoupení eh, v Evropském parlamentu a to ve prospěch velkých zemí, což je proti duchu degresivní proporcionality. A výbor Avko šel ještě dál a jasně ukázal, že jakékoliv budoucí přepracování přerozdělování křesel pravděpodobně bude muset mít napojeno také na vážení hlasů na a radě. Není ovšem možné, abychom to takto měli propojili. Bylo by tedy vhodné, aby ti, kteří chtějí eh, provést revoluci v rámci přerozdělení kresel parlamentu, si toto jasně uvědomili. Děkuji a nyní paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Je správné a logické, že malé státy členský v Evropské unii budou mít zhruba stejnou reprezentaci. Existuje teď spor mezi Rakouskem a Švédskem. A vlastně to začalo diskusí, že Švédsko má o milion obyvatel více než Rakousko musí dojít k demokratickému řešení, aby Švédsko si zachovalo svých 20 mandátů a Rakousko jeden, o jeden přišlo. Tímto způsobem eh, získají eh, jeden mandát na 75 tisíc osob. Kdyby Švédsko přišlo jedno křeslo, byla by tato demokratická pravidla porušena a znamená to, že by švédští občané byli podreprezentováni v poměru k počtu obyvatel Švédska ve srovnání s jinými členskými státy. Proto se domnívám, že bychom zítra měli souhlasit s výborem. Děkuji a není má slovo pan Brok na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové, rád bych udělal jenom krátkou poznámku. Za prvé jsem chtěl srdečně poděkovat oběma zpravodajům za, arba, za práci, která jistě nebyla velkou zábavou prostě snažit se najít řešení při věci, kde neexistuje někdo, kdo by zvítězil, ale kde mohou pouze obě strany prohrát a za těchto okolností k tomu přistupovali velice pečlivě, velice rozumně a velice logicky. A domnívám se, že s tou jednou konfrontací, kterou tady máme, eh, se nám stejně podaří to eh, zvládnout a odhlasovat. Myslím si, že musíme říci, že to, tato mm, eh, sestupná poměrnost je rozumná, i když tady máme také zemi, která ztrácí, by ztratila tři mandáty, a to by byla Spolková republika Německa. My jsme to sice vlastně už měli v Lisabonské smlouvě, že jsme vlastně jedinou zemí, která přijde o tři mandáty v roce 2014. Ale když je člověk již zavčasu připraven se vzdát mandátu, nesmí být potrestán za to, že to vzal na vědomí. Dalším bodem je, a ostatní už to vyjádřili, že příště musíme diskutovat o legitimování a legitimaci našeho parlamentu. Jedná se o poměrnost, která není v systému pouze otázkou pouze jedné sněmovny, jedné komory. E, tato proporcionalita a tedy legitimace je vlastně kombinace obou komor a tady musíme dojít k nějaké vyváženosti. Musíme e, to také ústavně právně vyjádřit, že s tím řešení, které máme dnes, získáváme vyšší míru poměrnosti mezi rovnovážností obou komor, než jak to máme ve Spolkové republice Německa nebo ve jiných státech amerických. Čili tady bychom měli sebevědomně vystupovat, že nemáme žádnou potřebu se za něco stydět a že dnes jsme velice demokratičtí a máme ale legitimitu zastupovat evropské občany. Děkuji, není minutu paní kolegyně Marita Ulfskok. Eh, děkuji, pane předsedo. Původní návrh pro nové rozdělení křesel v Evropském parlamentu má jednu odchylku. V podstatě to je dobré, ale ta odchylka se odhrává v případě Švédska. A proto se nyní tolik zabýváme švédským příkladem. Švédsko mělo ztratit z našich 21 poslance a proto by poměr například k Rakousku byl zcela jiný. Je to nespravedlivé. My jsme přišli s argumenty proti této nespravedlivosti a to nejenom my ze švédské strany, ale mnozí další nás v tom podpořili a za to jsem jim děčná. Výbor pro ústavní eh, záležitosti nám pečlivě naslouchal a tomu jsem velmi ráda. A proto nyní prosím všechny, aby podpořili ten nový návrh a odmítli pozměňovací návrh číslo 8. Nejde nyní o to hovořit ve vlastním zájmu, či tady eh, se zabývat ústavními technologiemi a technikami. Jde o to, abychom tady eh, postupovali spravedlivě a demokraticky pro všechny. A proto doufám, že veškeré ty dobré příspěvky, které jsme si vys poslechli dnes debatě. Děkuji. A není na dvě minuty Marieta. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Dovolte, abych poblahopřála oběma zpravodajům, kteří skutečně měli velice obtížnou úlohu a vědělo se, že řešení nemůže být dokonalé. A bylo to tato výhoda byla realistická, byla také pragmatická a eh, dovolíte-li toto řešení, tak oni vlastně byli eh, v té situaci, že museli hledat v té sestupné poměrnosti a hledají možnost, aby stát dnes nepřišel o méně než o jedno křeslo. A tady Francie může legitimně posuzovat, že je dobře její reprezentanti eh, v této sněmovně, stejně tak jako eh, zástupci jiných evropských států, se nachází v demokratickém růstu. A proto se mi nezdá ani politicky eh, ne, nepříhodné, aby tedy došlo v budoucnu k tomu, že tedy proto, že přijmeme chorvatské kolegy a e, díky tomuto přístupu budeme tady prostě e, snižovat počet francouzských poslanců. Proto e, jsem se nepřála, aby k tomu došlo a tento návrh jsem odmítla. To, co je důležité dnes, a já jsem dala pozměňovací návrh, který byl v AVKu schválen, bylo říci, je nutno, aby Evropský parlament, který v roce 2014 zejde z voleb, by měl už od počátku pracovat skutečně hluboce na tomto tématu, aby se vypracoval systém, aby na konce 2014, eh, čili začátku ještě toho volebního, začátku legislativního období měl skutečně objektivní, trvalé, udržitelné, spravedlivé rozdělení zastoupení v parlamentu a tato práce by měla být prováděna skutečně hlubokou reflexí a je to také delikátní, delikátní otázka hlasů na radě. Děkuji. A nyní na minutu má slovo paní Regnerová. Děkuji, pane předsedo. Předsedové Čarkovské a Těry ve své původní zprávě v ústavním výboru navrhli vlastně velice rovnovážné řešení. Toto řešení by mělo platit pro všechny země. Žádná, žádný nafuku, nafuku jející se Evropský parlament. Proto se stupná poměrnost a pragmatický přístup, že každá země nemá přijít o více než jednoho poslance. Pak, když Rakousko ztratí jedno křeslo na UKO jenom proto, že Švédsko získá, tak vlastně se tady nedrží ten ta zásada a že tedy eh, Švédsko, Rakousko na úkor Švédska přijde o křeslo. Myslím si, že je třeba dodržovat určité zásady, držet se původního návrhu kolegu Čarkovského a proto bych hlasovala, hlas, hlasovala proti tomuto návrhu. Děkuji, Evelyn. Není na dvě minuty pan Ranchel. Eh. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád řekl, že tato zpráva Gvalděria Časovsky je velice vyvážená a je výsledkem skutečnosti, že tady máme europeismus mnoha zemích, středně velkých, který akceptovali, že ztratí eh, poslance proto, aby se dospělo k rozumnému řešení. Tedy skutečně oni eh, takto to akceptovali a já jim velice děkuji, blahopřeji a blahopřeji také zpravodajům. A druhá věc. Naopak od toho, co tady říkala kolegyně Regnerová a další, původní zpráva nebyla zprávou správnou. Tam byla chyba. A ta chyba spočívala v tom, že ve vztahu mezi Švédskem a Rakouskem zvýhodňovala Rakousko. Protože podle těch kritérií, které si zpráva zbolila, tak skutečně Rakousko by mělo mě tehdy ztratit křeslo, ale z křeslo ztratilo Švédsko. Takže to je důležité si uvědomit. Takže je důležité, abychom měli objektivní kritéria, které tady jsou v té zprávě a proto došlo k té korekci. A výbor AFKO tu korekci provedl proto, protože se snaží ve prospěch všech zemí, které se vzdali křesla, Česká republika, Lotyšsko a tak dále. Ona On, on, tady ten výbor se skutečně snažil do celé věci vnést více racionality. A dále chci upozornit na zásadní věc. To je ta myšlenka, že není možné postupovat spravedlivě, aniž bychom se také vědovali otázce rady a parlamentu jakožto celku. A proto říkám to a velice eh, podporuji to, co řekl kolega Brok, ale také důležité to, co říkali němečtí kolegové, například paní Tain. Protože v Německu Například stát Brémy či Saarbrücken mají tři hlasy v rámci Bundesrátu a um, Severní pro jiný, které je šest, sedmkrát větší, či Bavorsko, má šest hlasů pokud by malé a střední země měly polovinu hlasů e, v náradě, tak prostě my nemůžeme žít s tou struktní proporcí na parlamentu. Potřebujeme, abychom měli mezi oběma institucemi vyváženost. A proto já říkám, že ta zpráva by se měla věnovat otázkám Chorvatska a neměla by se snažit řešit zásadní ústavní problémy zastoupení v Evropě. Děkuji. Děkuji nyní Zita Gurmaj. Děkuji, eh, pane předsedo. Rozdělení mandátu v parlamentu je vždycky senzitivní věc, proto já bych byla ráda, aby kolegové parlamentu a v radě se na to dívali z širší perspektivy. Hlavním cílem je to, abychom mohli mezi námi uvítat chorvatské kolegy a včas se připravit na příští volby. Domnívám se, že pragmatický eh, přístup navržený zpravodaj Galtěrym a Třaskovským je jediným možným v současném kontextu a v současném časovém horizontu. Nemůžeme v současné době změnit celý systém přerozdělování mandátu parlamentu bez širšího záběru na více institucí. Navíc všichni víme, že politická rovnováha v institucích závisí nejenom na rozdělení eh, mandátu v Evropském parlamentu. Pokud bychom otevřeli toto téma, pak bude třeba také eh, změnit hlasovací poměry v radě a tak dále. Eh, proto tedy je třeba zajistit, abychom Eh, měli dobrý systém na příští volby 2014 a tady žádám kolegy, aby podpořili tento návrh. Děkuji. Na minutu pan Guerrero Salon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že největší zásluhou obou zpravodajů nebyla kvalita zprávy, ale schopnost přesvědčit výbor pro ústavní záležitosti a doufám, že zítra i parlament, že se jednalo o nejschudnější cestu a tudíž nejrealističtější. Jejich politické úsilí bylo důležitější než technický postup. S touto zprávou řešíme jednu nezbytnost a sice e, přístup Chorvatska a zároveň otevíráme cestu k určité cestě, protože ukazujeme, že současné rozdělení je neuspokojivé, protože nerespektuje eh, maximálně zásady eh, poměrnosti. Tady souhlasím s tím, co tady zaznělo k poměrnosti a že je asymetrický, eh, když se podíváme na zastoupení na radě. Ale oč jde, a to je to nejdůležitější, je, aby žádný stát se necítil jaksi špatně při tom, jak se s ním zacházelo, protože žádný nepřijde o více než jednoho poslance. A bude-li tady soulad s tímto, tak polika zvítězí nad technickými eh, potížemi. Takže děkuji navrhovatelům. A nyní na minutu paní kolegyně Sandry Bellie. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, já eh, tedy eh, abych se vyjádřila k práci kolegů této zprávy, mám pocit, že ta zpráva toho, jak se má eh, jak by má vypadat Evropský parlament v roce 2014, kdy žádný stát nemá přijít o více než jednoho eh, poslance a máme tady mít sestupnou poměrnost, máme hlasovat pro pragmatické řešení, ale přitom je tu kontradikce eh, v rozporu s radou. Proč? Díky jednomyslnosti na Evropské radě má každý svou odpovědnost a za, dvě, za druhé my jsme Evropský parlament a nic nám nebrání v tom, abychom prostě sna- v parlamentu reflektovali vývoj demokratický eh, v Evropě. Co se týče demokratické domény, Myslím si, že bychom měli mít větší důvěru obyvatele a s obyvateli a posílili naši legitimity. A proto já budu hlasovat proti a vyzývám své kolegy, aby zítra také zamítli tento návrh. Děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili řečníky, kteří byli zapsaní osobně do seznamu těch, kteří chtěli hovořit a nyní přijdeme k postupu Catch the Eye. Jako vždycky to budu muset skutečně zkrátit, jakmile eh, uplyne jedna minuta abychom umožnili hovořit více poslancům, kteří chtějí hlásit. Jeden z nich je kolega Žamkeni. To nevím. Ukron. Já musím říct, že eh, sympatičtí jsou mi zpravodajové, nikoli však jejich zpráva. Eh, je to ne degresivní proporcionalita, nejbrž depresivní neproporcionalita. A musím říci, že mm, to příliš nerespektuje ty eh, základní principy a je to mm, horší pro malé členské země v prvé řadě. Čili já si myslím, že vzhledem na to, eh, jak se očekává, jaký se očekává demografický demografický vývoj, Irsko eh, bude nejdynamičtěji rostoucí zemí a mm, zřejmě bychom měli jít spíše ne podle minimálního počtu poslanců za stát, ale spíše minimálního eh, nebo maximálního počtu poslan, eh, občanů, které eh, reprezentuje jeden poslanec. Paní kolegyně Prendegast. Ano, já osobně bych opravdu chtěla vyzvat irskou vládu, aby vetovala tento návrh v radě my teď máme pouhý 12 poslanců a to už je skutečně minimum eh, na to, abychom mohli sledovat vše, co se v parlamentu děje. Jestliže se rovnáme eh, německých 99 křesel s nami, s našimi 12, tak to je skutečně jasné, Eh, že my jsme opravdu periferií Evropy. A já opravdu vyzývám eh, irskou vládu, aby toto vetovala. Děkuji mnohokrát a promiňte, že jsem řekl pán, protože zcela evidentně jste dáma a nyní má slovo paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Jakožto rakouská zelená poslankyně, samozřejmě, když se podívám na ten důvod toho přizpůsobení, tak s tím souhlasí. To je přístup Chorvatska. To je pozitivní, to je správné a proto bylo nutné nyní nalézt nějaké řešení. Problém spočívá v tom, že to řešení není upšírné, že to není řešení, které by bylo spravedlivé pro všechny. Oba starajodavé dokázali na základě nedostatku pravidel, který jsme dosud měli, nalézt smysluplný kompromis, který ale ještě v mnoha aspektech je i nadále nespravedlivý. Co tady učinil výstup pro ústavní záležitosti, já to říkám kolegům Hekmark a dalším, bylo, a to pomocí pouze malé menšiny, byl to pouze většina jednoho hlasu, tak tedy výbor AVKO učinil to, že jedna z těch mnoha nespravedlností, které jsou v rámci rozdělení křesel, byla eh, jaksi korigována pouze v jedné oblasti, pouze v oblasti mezi eh, eh Rakouskem a Němec, Švédskem respektive došlo k tomu, že ta nespravedlnost z Maďarska a Rakouska byla přesunuta na Rakousko a Švédsko. Pan předseda přerušuje a nyní má slovo pan Gerald Button. Děkuji, pane předsedo. Je to taková poetická nespravedlnost, že eh, moje strana UKIP eh, získává jedno místo navíc, jedno křeslo navíc. My jsme v roce 2009 byli druhou nejsilnější stranou a je to proto, že jsme slíbili vystoupení Británie z Evropské unie. Do roku 2014 si dovoluji, dovoluji předvídat, že nejsilnější stranou ve Velké Británii bude právě UKIP. A to bude další milník na cestě eh, Velké Británie ven z EU. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Joffrink. No, no. Ne, ne, nepřipustím prostě další projevy. Děkuji, pane předsedo. Logika, která je základem tohoto návrhu, té rozdělení křesla v Evropském parlamentu, je federalistická, to je jasně. Ta vize, kterou tady máme, není vize svrchovaných svobodných států, nezávislých na svém rozměru. Je to unie, kterou vlastně, které velí velké země, které se v sobě tedy soustředí moc a tu moc potom vnucí ostatním. Tady se znovu vlastně trestají malé a středně velké země ve prospěch velkých. Tady máme to, tu degresivní proporcionalitu, ale pro země jako Portugalsku to znamená to, že se znovu zredukuje pluralita reprezentace a ještě více se vzdálíme od toho, aby eh, národy těchto zemí mohly vyjádřit své mínění prostřednictvím konečného složení Evropského parlamentu. Je to tedy další útok na demokracii a nemělo by tam to, tak tomu být. Návrhy, který jsme předložili, ukazují, že jsou nové cesty, jsou nové aukce, jak bychom mohli eh, uchránit, uchovat zvyšovat počet poslanců malých a středně velkých zemí. Děkuji. slečna Sinclairová. Děkuji, pane předsedající. Demokracie eh, rozhodně není dokonalá. Já myslím, že malé země by sice měly být nějak chráněny, ale myslím, že je třeba připomenout, že eh, moje země, Velká Británie, eh, je zastoupená velice slavě. A já musím říci, že třeba v mém okrsku eh, je to tak, že jeden poslanec eh, reprezentuje kolem 900 tisíc lidí. Máme tady eh, Maltu a máme tady třeba Lucembursko a každý z nich má šest poslanců, stejně tak jako můj okrsek. Takže já musím říct, že já třeba sloužím až eh, pěti milionům eh, lidí tedy ve svém okrsku, zatímco eh, v Lucemsku na Maltě je to méně než půl milionu. Děkuji mnohokrát. Slovo má další řečník. Často soluce penalizează Děkuji. Řešení, které bylo nalezeno, znevýhodňuje pouze některé členské země Mezi nimi také Rumunsko má země diskriminována ve vztahu s velkými zeměmi Evropské unie. Takováto reforma by měla navrhnout trvalé řešení pro rozdělení mandátů. Nemělo by se měnit počet mandátů pokaždé, když dochází k rozšíření Evropské unie. V budoucnosti potřebujeme takovou reformu, která nebude znevýhodňovat pouze některé státy. Přeskoupání demografických údajů by bylo velice důležité, a to více, že například v Rumunsku v roce 2011 mnoho osob vůbec nebylo spočítáno takže tam vznikl rozdíl eh, ve výši asi více než milion osob. Byl to tedy rozdíl mezi statistikami a reálným počtem obyvatel. Děkuji. Děkuji paní Bačesko a není paní Kostelo. Pane, pane předsedo, já tedy eh, chápu, že mm, není možné, aby eh, naši ještí kolegové byli eh, srozumění s touto reformou. Já si myslím, že to, co se tam navrhuje, jde právě proti sestupné proměrnosti a že malé země nyní ustupují velkým. Já si myslím, že dnešní návrh toto neplní tak, jak by to mělo být. Například máme tady velký nepoměr mezi Španělskem a Itálií a potom eh, třeba je nepoměr mezi Slovenskem a Finskem. Takže já si myslím, že pokud dojde třeba ke změně populace v Chorvatsku, eh, tak eh, to odskáčou další země opět. A já si myslím, že je to hlavně nepříznivé pro Irsko. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Ano, s, přístupem Chorvatska se mají novou zhodnotit eh, počty poslanců v jedné zemi, ale když má Rakousko přijít o jednoho poslance, není to ospravedlnitelné. Možná, že se kritéria nejprve dají do nějaké zprávy a pak se dobrovolně změní, ale zpravodajové se prostě zříkají logiky a veškerá diskuse kolem dokola je taková skorelní. A když už tedy chceme hovořit o objektivních kritériích, mohli bychom se podívat na takzvaný mail breaking, to znamená, tady, dámy a pánové, je Rakousko na prvním místě. Děkuji mnohokrát. Ukončujeme toto kolo řečníků s panem Mičem. Thank you, Mr. President. Um... Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že eh, za Irsko se tady eh, hodně lobuje, ale jednoduše a prostě je to tak, že my se tady snažíme eh, být souci v našem vlastním případě a to je principiálně špatně. Otázka je, proč musíme mít 751 křesel? Smluva říká, že to je maximum. My jsme klidně mohli ubrat jedno místo každému státu No a z těch 19, které by nám potom zbyly, eh, bychom mohli obsadit jenom několik. A pak bychom to mohli eh, podle vývoje populace upravovat dále. Já si myslím, že tak, jak to děláme teď, to není správně. Já si myslím, že tato úprava je napadnutelná soudně my si myslíme, že to opravdu není zrovna dobré řešení. Děkuji mnohokrát, pane Mečere, tím jsme ukončili seznam řečníků a zbývají nám závěry dvou zpravodajů, ale nevidím jednoho z nich v sále a proto dáme slovu panu Gualtierimu. Máte čtyři minuty, kvane Gualtieri, takže využijte je jako spoluzpravodaj. Děkuji. Pane předsedo, chtěl jsem poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili, kteří přispěli diskusi a kteří rovněž ukázali, že jsme před sebou měli nesmírně obtížnou práci. Chtěl bych tady zejména ocenit to, co řekl pan Ranžel, který řekl, že některé země přijdou o jedno křeslo ale přesto logika, racionalita a jaksi duch celého tohoto návrhu je pochopitelný a vede k tomu, abychom mohl úspěšně ukončit první krok v tomto procesu, který jistě bude velice komplikovaný. Domnívám se, že celá rozprava ukázala, proč tato úloha, která před námi stála, je tak obtížná evropská demokracie a všichni eh, to připomínají, se opírá o dvě zastoupení států a parlamentu a to je komplikovanější tím, že není možné realisticky viděno tyto dvě zásady rozdělit. Mít jednu z obou komor, která proporcionálně zastupuje lid a eh, druhá, která eh, zastupuje mm, země po, při obojím prostě je velice obtížné dohromady zde najít prostě vyváženost obou komor. Je to rovnováha, která vlastně může být dána jedně abstraktivně, ale, může se, ale je vlastně výsledkem procese vývoje. Eh, což vedlo k tomu, že určitý počet eh, křesel byl poukázan určité země, určitý počet hlasů radě. Je to tady velice komplikované, proto bych chtěl požádat všechny kolegy. Paní Vertmanová tady navrhla matematické řešení matematické řešení, které jsme ukázali také my v příloze, by pro vás v Rakousku vedly k tomu, že by bývali se tři poslanci museli vzdát místa. Ať už je to parabolický anebo kembridský návrh, tyto matematické vzorce. Tady je třeba dávat pozor, když se připomíná matematika. A potom země, větší země, kolegové z velkých zemí, kteří legitimním způsobem žádají, eh, aby došlo ke zvýšení počtu křesel, ale myslím si, že diskuse ukázala, že to není otázka jednomyslnosti na radě. Mm, tady je to otázka toho, aby parlament byl interně schopný nalézt nějakou syntézu a aby se nesklonil jenom před diktátem velkých. Je třeba nalézt široký konsensus a zásada je taková, že nikdo nepřijde o víc než jedno křeslo, nikdo nezíská víc než jedno křeslo a to je zásada, která samozřejmě není zcela dokonalá. Když všichni říkáme, my všichni bychom tady měli být zastoupeni, no to také e, přináší sebou velké problémy, které jsme navrhli jako řešení. Potom tady jsou další body, které se neustále znovu objevovaly v této rozpravě. Rakousko, Švédsko samozřejmě chápu jednotlivá stanoviska zástupců obou zemí. Chápu také, jak je to choulostivá záležitost, ale rád bych připomněl, ne, abych to teď nějakým způsobem snižovala. Rakousko a Švédsko měli dodatečně dvě křesla a zítra v tomto hlasování to bude vypadat tak, že prostě e, ztratí, ale bude tady stejně přírůstek vůči roku 2009. Ale chápu, že nikdo není nadšený z toho, že je třeba odevzdat jedno křeslo. Jistě je možno na tom pohlížet ze dvou hledisek. Původní návrh, kde existuje určitá logika vyplývající z té kompenzace toho, že Maďarsko ztratí jedno a ne tři nebo dvě a to je pochopitelně tak, že potom toto sedlo nebo, <laughs> promiňte, toto křeslo nebude ubráno Švédsku, ale existují i další záležitosti. Pan předseda přerušuje, děkuji vás, děkuji za velice zajímavou diskusi. Hlasovat se bude zítra v poledne. A následujícím bodem je zpráva paní Bowles o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unie. Takže nejprve dáme slovo paní Bowles eh, jako zpravodajce eh, této zprávy.